Nějaké připomínky, není tomu tak a protokol zápis je tedy schválen. Přistupujeme k hlasování. Začínáme s společným návrhem usnesení šesti frakcí. Pan Gaspary k jednacímu řádu. Vážený pane místo předsedo Vílande, vážené kolegyně, vážení kolegové, podle článku 224 našeho jednacího řádu Evropský, předseda Evropského parlamentu zastupuje parlament na venek. Občas prohráváme, občas vyhráváme jako politické skupiny, ale respektujeme výsledky. Včera zastupoval předseda Evropského parlamentu na samitu parlament v Bruselu, kde říkal své mínění a nikoliv názory parlamentu. Příklad, parlament se vyslovil k ochraně investic a definoval svou pozici, jakož i usnešení socialistického kolegy, eh, které dostalo širokou podporu. Pakliže předseda parlamentu nebere naše rozhodování a naše závěry vážně, nemůžeme se divit, že nás euroskeptici také nebudou brát vážně. Opakovaně se obracíme na předsedu parlamentu a administrativu tohoto parlamentu, aby při oficiálních příležitostech se také ofic- eh, proklamovalo oficiální stanovisko tohoto parlamentu. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego Kaspary. Rozhodně to proskoumáme. Pan Bytykofer? Mikrofon, pane předsedo. Já prosím předsednictvo o to, aby zvážilo, zda bychom neměli vytvořit výbor k přeskoumání korektního reprezentování usnesení našeho Evropského parlamentu aby, který by se díval na prsty předsedovi parlamentu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Děkuji vám, pane Bytykofere. A nyní se dostáváme k hlasování. Začneme společným návrhem usnesení šesti politických skupin k situaci v Sudánu. Nechávám hlasovat o tom, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se, přijato. Dostáváme se k návrhu usnesení týkající situace v Egyptě. Společný návrh byl podán šesti politickými skupinami. Odstavec šest ve dvou částech. První část je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Paragraf 15, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Uh, úvodní ustanovení N, eh, kdo je pro, ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Uh, eh, kve, kdo je pro, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato usnesení jako celek, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Dostáváme se k hlasování týkající se situace v Nigerii, rovněž návrh usnesení podaný šesti politickými skupinami. Máme pozměňovací návrh číslo jedna, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Eh, s pozmě, eh, se, se změnami zahajuji hlasování k celému usnesení. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Dámy a pánové, eh, musím vám učinit sdělení k návrhům konference předsedy týkající se jmenování mezi parlamentních delegací. Nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, eh, takže ke jmenování dochází v souvislosti s rozhodnutím konferencí předsedu. Přistupujeme k situaci na Ukrajině. Máme tady návrh eh, v několika v pěti politických skupin. Přistupujeme k odstavci 6. Kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. Odstavec 6. Dobře, nechávám to přeskoumat, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Máme tady ústní pozměňovací návrh pana eh, Volského. Pane kolego. Mikrofon. Já navrhuji uh, připojit následující uh, větu. Vyzývá uh, povstalce a, a v nájemné vojáky, aby nepoužívali uh, lidské štíty. Děkuji. Máte někdo námitky? To ist nicht der Fall. Není tomu tak. V tom případě hlasujeme takto pozměněném návrhu, kde pro, proti zdržel se přijato pozměňovací návrh 8 oddělené hlasování ve třech částech, jmenovité hlasování, část 1. Zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Abstimmung ist Ukončuji hlasování. Angenommen. Zweiter Teil. Přijato druhá část zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato třetí část, zahoji hlasování. Ukončuji, pardon, hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato pozměňovací návrh 9, zahoji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování přijato. Odstavec 8. Původní text je tím pádem vyřízen a dostáváme se k paragrafu 12. Původní text, ústní pozměňovací návrh pana kolegu Sari, z pana kolegy Sariušvolského. Na Nakonec text eh, přidejme konečná slova a vyzývá všechny strany, aby se maximálně snažili ochránit civilisty, a umožnit eh, eh, humanitární eh, pomoc ukrajinskou. Děkuji. Pane kolego sarus my jsme hlasovali o odstavci 9, ten byl přijat a tím pádem odpadá text osmice a vy jste právě přednesl ústní pozměňovací návrh, který chcete zapracovat do odstavce 8, ale to se toho netýká, vy jste přece chtěl mít ústní pozměňovací návrh odstavci 12. Ústní pozměňovací návrh k odstavci 12, nikoli k odstavci 8, prosím. Paragraph 8 was katyk. Uh, eh, odstavec 8 bylo katyk. Odpadá. Paragraph 8 is katyk. Okay. Do you want... Odpadl. Uh, chcete podat ústní pozměňovací návrh k odstavci 12? So we do not, do not need... Ne, tak dobrá, nebudeme tedy hlasovat o odstavci 12 a Odstavec 12, jmenovité hlasování, zahuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. Desítka pro. Proti. Držel se zamítnuto 11 minovité hlasování. Tady máme ústní pozměňovací návrh pana Sarušvolského. Prosím. at the end. Nakonec za slova eh, retorika přidat eh, tři slova, včetně z ruské strany. A budete pokračovat dalšími texty. Máte námitky, není tomu tak, proto nechávám jmenovitě hlasovat o pozměňovacím návrhu 11. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Angenommen. Přijato. Pozměňovací návrh 12. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 3. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 4 ve třech částech. První část pro. Druhá část. A pardon, první část proti. <laughs> Zdržel se. Přijato. Dvojka pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Dobře, dvojku přeskoumáváme, zahájuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Trojka pro, proti, zdržel se, přijato. Pět, opět ústní pozměňovací návrh pana kolegy Sarešvolského. It is oral. Je to ústní pozměňovací návrh k ústnímu pozměňovacímu návrhu zelených. Eh, kde se navrhuje, abychom zde v třetí řádce vymazali slova eh, stejně jako rozhodnutí maďarské vlády eh, podepsat s Ruskem dohodu o jaderné energetice. Takže tento text, jak navrhují zelení s vymazáním na třetím, čtvrtém a pátém řádku, stejně jako rozhodnutí maďarské vlády podepsat s ruskou vládou o dohodu o jaderné energetice. Tohle smazat. Máte námitky? To je 40 kolegů, tím pádem nechávám hlasovat o původním návrhu číslo 5, jmenovité hlasování, zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončili hlasování. Abgelehnt. Zamítnuto. Sedm pro. Proti. Zdržel se přijato. Celkové usnesení v pozměněné formě jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme k hlasování týkající se zaměstnanosti mladých lidí, společný návrh usnesení od čtyř politických skupin, devítka jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Odstavec ve dvou částech, kdo je pro, proti, přijato druhá část, pro, proti, zdržel se, přijato čtyři jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuje hlasování. Zamítnuto. Odstavec 4 původní text pro. Proti. Zdržel se přijato. 6 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 10 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Jedenáct jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Odstavec 16, původní text ve dvou částech. První část pro, proti. Zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti. Zdržel se, přijato. Od 18 dvou 20 první část pro, proti, zdržel se, zam, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato, 19 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato, 24 eh, pro, proti, zdržel se, přijato, 27 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 28 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 12 eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 13 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Dvě pro, proti. Zdržel se. To nechám přeskoumat. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Hodně hlasů se zdrželo, ale přesto přijato. Sedm. Jmenovité hlasování zahájí hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 42 původní text ve čtyřech částech, všechny jmenovité hlasování. První část zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato druhá část zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuje hlasování. Přijato třetí část, zahoje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuje hlasování. Přijato čtvrtá část, zahoje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuje hlasování.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 Přijato. Návrh 8 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Paragraf 45 původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? A ještě bod k jednacímu řádu, pane kolego? Pane předsedo, eh, my jsme sem přidali ústní vysvětlení k tomuto hlasování, bylo to přijato. Eh, byl to ten návrh 8 k otázce svobody pohybu, kde se nahrazovalo slovo qualified. Promiňte, máte vysvětlení, anebo je to ústní pozměňovací návrh? Ústní vysvětlení je až po hlasování. Aha, děkuji. Takže 45, původní text, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ještě jednou. Kdo je pro? Přijato, ano. Prosím, pane kolego. Eh, dovolil bych si návrh. Já jsem tady nový, ale mám zkušenosti z parlamentu. Eh, nezlobte se na mě, bylo by alespoň fajn mít trochu času mezi tím, kdo je pro a kdo je proti a přijato, abychom aspoň zvedli ruku. Bylo by to, bylo by to fajn, vy jedete až příliš rychle, pane předsedo. Pane kolego, já to eh, rád zkusím, ale uvidíte, že když eh, budeme pracovat příliš pomalu, tak se budou kolegové taky zlobit, protože všichni čekají na letadla, všichni musí stíhat dopravu. Já to dělám tak rychle, jako v minulém parlamentu. Sie haben dafür auch, Sie haben dafür auch wohl präparierte eh, Proto máte jistě také kvalitně připravené hlasovací seznamy od svých spolupracovníků. Takže po bodu odůvodnění 14. Bod odůvodnění 14, návrh 1, kdo je pro? Proti? To necháme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Bod odůvodnění K, návrh 5, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. E, celé usnesení v pozměněné formě jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Teď se dostáváme k hlasování o situaci v Iráku. Máme společný návrh pěti frakcí. Nejprve návrh dvě, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Zamítnuto. Návrh 3, kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnuto návrh 4, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto návrh 1, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto e, celé usnesení. A pozor, ještě tady máme ústní návrh od paní kolegyně Gomeš. Paní kolegyně. Se, euh. že tady je technické přizpůsobení, týká se to datumu 15. červenec, místo aby tam bylo 14. července v odstavci 6. Týká se to tohoto textu. To je to, že přivítáme nového předsedu parlamentu. Bylo tam 14, je tam 14. června, ale má tam být 15. To je tady jenom technická poznámka. Děkuji vám, paní kolegyně Gomeš, za toto upozornění. My to překontrolujeme a případně opravíme. Takže eh, hlasování o celém usnesení, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď se dostáváme k hlasování o usnesení ve věci eskalace násilí mezi Izraelem a Palestínou. Je to společný návrh čtyř frakcí. Návrh šest, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh čtyři, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh dvě, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 7 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 1 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 3 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 5 po bodu odvodnění G jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto hlasování o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. E, teď se dostáváme k hlasování o usnesení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 Eh, pak tady mám ještě pro vás jedno sdělení. Pan Carlos Jiménez Villarejo eh, oznámil své odstoupení jako europoslanec k 1. srpnu 2014. Tím pádem podle článku 4 bodu 3 našeho jednacího řádu parlament sdělí uvol, eh, informaci o uvolnění místa pala, pana Jiménez Villarejo příslušnému členskému státu. A pro všechny, kteří mě ještě poslouchají, přeji vám hezkou cestu domů a příjemně